otázky. Je to otázka rizika nových imigračních toků z arabského světa. Tady už teď platí připravit se na to, na ty problémy, které na nás čekají, abychom se s nimi vypořádali. Děkuji. Děkuji, tím uzavíráme řečníky zanatové politické skupiny. A nyní dovolte, abych přivítal delegaci z brazilské eh, poslanecké sněmovny, Eh, vedené předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a národní obranu. Tato delegace zasedá na galerii návštěvníků. Eh, tato delegace se zde účastní prvního meziparlamentního schromáždění EU eh, e Brazílie, což je součást strukturovaného dialogu mezi poslance Evropského parlamentu a členy Brazilského národního kongresu. Poprosím o odstranění těchto transparentů. Myslím, že to je Um, uh, eh, omlouvám se za to. Tato delegace se účastní prvního meziparlamentního setkání EU Brazílie. Ano, prosím, pane Broku. Pane předsedající, bylo by možné zjistit, zda někdo z poslanců našeho parlamentu nese odpovědnost za tento incident nahoře na galerii? Ano, zjistíme si informace o tom, kdo umožnil těmto lidem vstup do budovy, to by bylo užitečné, takže budeme informovat kabinet předsedy. I'm going to continue. A nyní budu pokračovat. Jde o strukturovaný dialog mezi eh, poslanci Evropského parlamentu a členy eh, Bezleského národního kongresu, tak jak s tím počítá ve společném akčním plánu strategického partnerství EU Brazílie, které podpořil Evropský parlament ve svém doporučení Radě 11. března 2009 ve věci toto partnerství. Eh, také jde o parlamentní forum pro projednávání aktuálního stavu a vyhlídek jednání EU o předružení, dohody o předružení mezi EU a Mercosurem. Vítejte, dámy a pánové. A nyní za jednotlivé řečnice, tedy za sebe, pan Kasolides jako první.